nebude u tohoto, eh, u tohoto tématu Catch the Eye. Za radu má slovo paní Lukaševice. Máte slovo, prosím. Godātais priekšādātāja kungs, augsti godātie deputāti. hovořit k tématu, dovolím si na úvod eh, vás informovat, že je to moje poslední vystoupení eh, na půdě této sněmovny a zároveň je to velice důležitý den pro mou zemi, eh, den letního slunovratu. A abychom tedy oslavili tento výjimečný den příčným způsobem, prohovořím lotyšsky. Lotyšské předsednictví zde naposledy se účastní za Evropskou radu a je to zároveň téma nesmírně závažné. Jedná se i o konečnou fázi evropského semestru Program zasedání Evropské rady 25. 26. června je opravdu nabitý. Eh, hlavy státu, šéfové vlád budou muset rozhodovat o bezpečnosti, migraci i hospodářské vládě a zprávě. Než se pustím do podrobností, ráda bych vás informovala o neformální schůzce členů eurozóny, předsedů, ehm, premiéru, a e, šéfu státu e, pod vedením pana Tuska. Účelem bylo vyjasnit si situaci v Řecku a došlo k výměně názorů ohledně situace v Řecku a zároveň jsme probírali pokrok, jehož bylo dosaženo v jednání úvěrovými institucemi. E, pan předseda Tusk popsáno. Schůzka mezinárodních úvěrových institucí, vyjednávání s řeckou vládou je krok správným směrem. Důležité je, aby nyní po slovech následovaly činy. Eh, předseda Cypras a úvěrové instituce intenzivně pracují na tom, aby dnes večer došlo e, k e, uzavření definitivní dohody o reformním plánu, který zítra může být předložen šéfům vlád a hlavům, hlavám států. Nyní bych ráda se věnovala už tématům nadcházejícího e, zasedání. Migrace. To bude v skutku ten nejdůležitější bod zítřejšího programu. Jak všichni dobře víme, že už v Dubnu Rada přijala rozhodnutí o výjimečných opatřeních k zamezení úmrtí na mořích a k hledání a nacházení nového způsobu, jak nakládat s převaděči a jejich postupy. Zasedání rady se ukázalo jako nedostačující a zároveň však musím říct, že tehdy to ani nebylo takzvaně v popisu práce Evropské rady zabývat se konkrétními problémy spojenými s migrací. Není tady ani žádné rychlé řešení po ruce. Je třeba sáhnout k dlouhodobému řešení a to musí být holistická vyvážené a zároveň něco, co lze krok po kroku strukturovaným způsobem uvádět v život. Zítřejší zasedání Evropské rady bude právě dalším krokem směrem k implementaci takového přístupu. Od dubnového zasedání vyjednávali rada a komise a snažili se přicházet s um, různými novými náměty a Například i Evropská rada pro vnější činnost předložila eh, předsednictví rady cestovní mapu k implementaci těch rozhodnutí z Dubna. Komise zároveň zveřejnila zprávu o evropském programu pro migraci a už se konkrétně začala zabývat různými konkrétními aspekty i implementace migračního programu. Zítra se Evropská rada zajm, měří zejména na tři aspekty této politiky. Jednak um, eh, rozmístování uprchlíků, readmisní eh, postupy, spolupráce mezi eh, našimi zeměmi cílovými, zeměmi původu a transitními zeměmi. Takovýto integrovaný přístup umožní ochranu eh, těch, kteří to opravdu potřebují, ale zároveň je třeba jej doplnit eh, dobře fungujícím systémem navrácení eh, migrantů, kteří nemají nárok na um, azyl. V současné době v komisi i na radě běží diskuse eh, k eh, té eh, takzvané relokaci a i včerejší zasedání ukazuje, že zatím ještě nejsme na etapě konsenzu, nejsme na etapě, kdy bychom byli nalezli rovnováhu mezi udržitelným řešením, migrační politikou a postoji jednotlivých členských států. Snažíme se najít řešení, které bude projevem solidarity a všichni chápeme, že je třeba mít vhodný mechanismus, který bude vhodně reagovat na situaci opravdu výjimečnou ve středozemí a který zároveň pomůže těm zemím, které jsou um, těmi prvními, které jsou do níž, do nichž migranti proudí. Uh, Otázka zní, jak by měla reagovat EU e jako celek a jak by zároveň měly být rozloženy úkoly mezi členskými státy. I zde musí Evropská rada opravdu aktivně být účastna všeho rozhodování. Jedná se o citlivou záležitost u migrace. Je třeba postupovat uvážlivě, není možné přicházet s řešeními šitými rychlou horkou jehlou. Nyní máme zprávy z Maďarska o jednostraném pozastavení e, Dublin 3. To řešením opravdu není pouze konzistentní aplikace, aký nás povede k řešení. A jak už jsem se zmínila, musí to být opravdu komplexní přístup, který v praxi prokáže, že jak krátkodobě jsme schopni eh, vyjádřit a prokázat podporu, tak i dlouhodobě se bude situace zlepšovat. Dokáží si představit, že otázka migrace nezmizí z naší agendy a že bude eh, žhavým tématem i po zasedání Evropské rady. A nyní další téma ehm, nadcházejícího zasedání. To jsou výzvy vůči bezpečnosti, jak interní, tak externí, jak vnitřní, tak vnější. EU v poslední době prožívá mnohé výzvy. Za poslední leta se v EU mnohé změnilo. Geopolitická situace se posunula někam eh, na v podstatě nové do nových prostor a je třeba se zabývat jak vnitřní bezpečností a právě za lotyšského předsednictví se v té věci mnohé udělalo, tak i e, například 16. června jsme schválili strategii v této oblasti. A e, vzali jsme v potaz i přispění Evropského parlamentu v těchto otázkách. Zabýváme se například zvýšenou výměnou informací mezi kompetentními úřady a od 1. července eh, jednotka eh, podávání zpráv na internetu spustí ehm, a bude k dispozici všem. Zároveň chceme zavést zvýšené ehm, hraniční kontroly na vnějších hranicích EU. Eh, e Musíme rovněž zintenzivnit úsilí k eh, prosazení směrnice o registru cestujících a rádi bychom, aby Evropský parlament se aktivněji účastnil trialogu. Eh, spolupráce předsednictví s ESVČ byla plodná a e, brzy předloží Evropské radě i zprávu o e, všem, co bylo učiněno při boji s terorismem. Zároveň běží e, na Evropské radě diskuse i o společné bezpečnostní obrané politice. Vyhodnotíme stávající situaci, porovnáme ji se závěry rady z prosince roku 2013 a diskuse poběží už v kontextu úplně jiném než před dvěmi lety. Důležité je pamatovat eh, i na to, že jsme se dohodli na um, EUNOF, EUNAFOR MED a vysoká představitelka byla požádána o přípravu této strategie, předložila ji a nyní se obrátíme na vysokou představitelku aby eh, připravila i strategické sdělení. Jedná se o skutku důležitý krok rovněž v potlačování dezinformačních kampaní třetích stran. Rada by měla najít možnost posílit strategické komunikační toky z naší strany. Měli bychom společně bojovat i proti hybridním hrozbám a proto pozitivně kvitujeme zasedání pro obecné záležitosti z 18. června, k tématu, jak postupovat vůči hybridním hrozbám a k tomu, že bude konkrétní eh, návrh podán do konce roku. Ehm, chceme mít k dispozici nové nástroje. Jako předsednická země počítáme s tím, že eh, se tyto záležitosti budou objevovat na zasedáních i eh, poté, co předáme předsednickou úlohu svému nástupci. Třetí téma je hospodářství. Hospodářské ukazatele hovoří o neustále se zlepšující se situaci. E, růst 1,8% a v příštím roce se počítá s růstem až 2,1%. Nezaměstnanost klesá a jsme svědky pozitivního vývoje jak díky externím faktorům, tak díky našim politikám, ale to je pouhý první krůček. Musíme se věnovat intenzivněji podpoře jak mm, interního, tak externího růstu. Pak koordinační cyklus hospodářské zprávy, čili evropský semestr. Tam Hovoříme o tří prioritách podporování investic, reformách a e, obezřetnost. V souladu s těmito prioritami eh, přichází každý členský stát s doporučeními, eh, které byly eh, schváleny na Radě pro všeobecné záležitosti a zítra, hm, tedy na následujícím zasedání, budou potvrzeny. Máme zde nějaké technické problémy.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 Godātie deputāti, kā jau es minēju, ekonomikas pārvaldība. Vážení poslanci, jak už jsem se zmínila, na poli hospodářské zprávy jednou z priorit lotyšského předsednictví zajistit úspěšné prosazování evropského senestu v té zdokonalené podobě. Analýza pro jednotlivé země už byla zveřejněna a soustředili jsme se více na doporučení pro jednotlivé státy což znamená lepší prosazování strukturálních reform v jednotlivých státech, které zajišťují zlepšování hospodářské soutěže, konkurenceschopnosti a oživení evropského hospodářství. Lotyšské předsednictví zajistilo dobré základy u těch strukturálních reform a rada rovněž učinila mnohé proto, aby byly zajištěny předstupní podmínky pro další e, postupný růst. Několik málo příkladů. E, v rekordně krátkém období se podařilo dosáhnout dohody právě k e, Fondu pro strategické investice. A tady při této příležitosti chci poděkovat jak parlamentu, tak komisi a doufám, že i dnes dopadne hlasování dobře. Druhá záležitost. Za naše pololetí se rada soustředila na plné využití potenciálu jednotného trhu, snižování překážek a podporování digitálního jednotného trhu. Dobře víme, že pokud se ne přizpůsobíme výzvám digitálního věku, eh, přijdeme o možnost lepší zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti. Digitální technologie zejména inovativnost, hospodářský růst, to jsou eh, priority pro nás. A už to byly priority v prosinci a nyní, když bereme v potaz strategii, tak rada pracuje na těchto tématech a bude se snažit dále odstraňovat překážky tomuto jednotnému digitálnímu trhu. Budeme se snažit rovněž umožnit nové impulsy, hospodářství a trhu díky prosazení příslušného zákonného rámce. Chceme rovněž dosáhnout pokroku eh, k ochraně eh, soukromí, směrnici o zajištění bezpečnosti a soustředit se na dokončení hospodářské a monetární unie. 20. června jsme obdrželi zprávu ministru financí a Evropská rada proho- pohovoří ve svém kruhu o této záležitosti a lucemburské předsednictví naváže na naši práci a bude pokračovat a bude se zabývat uh, jak formálně, tak neformálně všemi tématy. Máme různá doporučení o tom, jak nejlépe řídit hospodářskou a monetární unii a zítra ji proberou hlavy států, šéfové vlád. Nechci um, předem určovat či prozrazovat, jak tato diskuse dopadne, mohu pouze říci, že určitě se budeme snažit o lepší udržitelnost a dlouhodobost našich eh, koncepcí. Budeme se rovněž snažit o dosažení lepší konvergence snižování rozdílu mezi například členskými státy eurozóny, které by mohly naši jednotné tržní principy ohrozit. Eh, vážení poslanci, zasedání Evropské rady bude eh, k tématům nesmírně závažným, nesmírně dobře načasovaným a já se těším na plodnou diskusi k tomuto tématu. Děkuji. Eh, děkuji předsednictví v radě a nyní má slovo první místo předseda Evropské komise pan Franz Timmermans. Děkuji, pane předsedo, eh, paní státní tajemnice, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Mm, když předseda Juncker 15. července minulého roku vystoupil před parlamentem, tak řekl, že jeho hlavním úkolem je právě zrekonstruovat mosty v Evropě. Ano, budovat mosty v Evropě a mimo Evropu, to je e, na výsost evropský úkol a právě proto dnes zde není. On by e, si byl býval přál zde být, ale snaží se právě stavět most s Řeckem. A to jsme všechno právě dělali v minulých měsících, týdnech. Stavili jsme s Řeckem mosty, poněvadž Evropská unie nebyla vytvořena, aby vylučovala, ale naopak, aby zahrnovala. A proto Evropa musí vést permanentní dialog, který se bude opírat o porozumění a vzájemnou úctu. Ono to není vždycky snadné a ono to ani není dlouhá klidná řeka, to ne, ale to se podaří, pokud každý postaví tu svoji část mostu. A musíme nalézt dohodu. Tento týden, tento týden se musíme o Řecku dohodnout, protože čas kvapí a musíme jít přímo k cíli. Nelze to dále protahovat. Zde je nezbytné reagovat na očekávání řeků, kteří trpí. A právě mm, komisař, komise a pan předseda Juncker myslí právě na ně a pracujeme pro ně, tedy proto, abychom bojovali spolu s nimi proti eh, nezaměstnanosti, proti sociální bídě, abychom vybudovali solidní, zdravé základy. To znamená, že všichni musíme na sebe vzít svůj díl odpovědnosti, jak řecká vláda, tak euroskupina i měnový fond, i Evropský parlament, Evropská komise. Všichni se musíme zavázat, aby proto musíme se všichni angažovat, aby Řecko znovu začalo investovat, oživovat se, aby tam rostla zaměstnanost eh, a to i díky evropským fondům. V okamžiku, kdy eh, budou splněny nezbytné předpoklady pro dohodu, tak komise je ochotná znovu aktivovat eh, těch 35 miliard euro z evropského rozpočtu na podporu Řecka. Předseda Juncker navrhne řešení aby i tam, aby mohli lépe absorbovat eh, evropské strukturální fondy a čerpat investice a včetně předfinancování prostřednictvím významných eh, částek, aby bylo možné financovat reálnou ekonomiku. Pouze pokud se budeme snažit všichni společně, tak pouze poté nalezneme dohodu, která bude přijatelná pro všechny a my doufáme, že tomu tak bude, až skončí Evropská rada příští dva dny. Budovat most, to je to, čemu musíme věnovat naše úsilí i během zasedání tohoto summitu. Samozřejmě nejprve k otázce migrace. Rada o tom hovořila protože to je oblast, kde lze projevit evropskou solidaritu. Migrace se k tomu hodí velice dobře. Já jsem se včera zúčastnil rady a někdy jsem překvapen, jak některé členské státy eh, snadno požadují solidaritu, ale jsou laxní, když po nich někdo chce solidaritu. Všichni jsme zajedno v tom, že musíme naléhavě řešit migrační i humanitární krizi, které jsou vystaveny všechny naše státy. Musíme to nějakým způsobem vyřešit, protože tomu budeme vystaveni všichni dříve, dříve či později. A mm, nyní je tedy naléhavé se dohodnout na tom, co je třeba učinit proto, aby evropská eh, solidarita neby, eh, nebyla pouhým slovem či pouhou slzou, kterou uroníme, když vidíme tragédie ve Středomoří, ale aby to bylo, byla to skutečně solidarita v zájmu Evropy. A minuta ticha během zasedání Evropské rady tak eh, to musí být minuta ticha, po které ale žádné ticho již nebude následovat. Poté musí přijít reakce. A co tedy musíme udělat, je eh, napřáhnout ruku těm eh, lidem, nešťastníkům, kteří eh, i v ohrožení života opouštějí své země a hledají mezinárodní ochranu, na kterou mají právo. Je to otázka úcty vůči lidskému životu, lidské důstojnosti také musíme konkrétně i projevit naši solidaritu vůči těm členským státům, které jsou pod velkým migračním tlakem. Dnes je to Itálie a Řecko. Zítra to může být nějaká další země. Eh, a eh, v každém případě potřebujeme mít mechanismy solidarity a ty musíme zavést právě teď, tím, že budeme jednat společně a ne jedni proti druhým dnes, ne zítra, protože lidé umírají ve středozemní moři. Musí to být všem jasné. My nehovoříme přece o kvótách, když hovoříme o e, lidském neštěstí. To je e, v podstatě e, š, nedorozumění. Přece nemůžeme i přidělovat nějaké kvóty na asilové právo. E, všichni jsme povinni respektovat princip solidarity. Pan předseda Juncker tedy bude vehementně obhajovat návrh komise, pokud jde o eh, redistribuci a eh, eh, uprchlíků a jejich usídlování, protože je zde třeba nastolit dobrou, dobrou rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností, protože žádný členský stát ale nepřišel s lepším řešením. My jsme to několikrát opakovali. Oni nám několikrát opakovali, pardon, my to nechceme, ale nikdo nenavrhl nic jiného. Já opakuji. Rozdělení mezi členskými státy musí proběhnout na efektivním základě, neboť zkušenost nám ukazuje, že pokud to bude jenom dobrovolné, tak to fungovat nebude. Tudíž bude třeba, abychom se dohodli do konce července na praktickém způsobu solidárního, spravedlivého rozdělování mezi členské státy, tak abychom tato opatření realizovali co nejrychleji. Náklady na naši nečinnost budou velice těžké pro migranty, ale i pro Evropu, protože Evropa musí solidárně si tento úkol rozdělit, protože neby, nebylo solidární, kdybychom nedělali nic, protože to bychom popřeli naše hodnoty, popřeli bychom hodnoty, na kterých tolik trváme. Víme velice dobře, že jsou zde země, které mají opt-in, jiné mají opt-out, ale Evropa je důvěryhodná pouze pokud podporuje ty, kteří jsou silní a pokud bude vystupovat a jednat solidárně a jednotně. Jsem velice rád, že Irsko, ale i Norsko, i Švýcarsko a Lichtensteinsko také mm, hodlají se zapojit do tohoto mechanismu nového usídlování uprchlíků a vyzýváme další země, aby se také inspirovali tímto příkladem ale eh, o, o co více je třeba být eh, štědří vůči těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu, tak o to více je třeba být pevní vůči těm, kteří nemají žádný důvod zůstat eh, v Evropě ani nepotřebují mezinárodní ochranu. Proto jsme předložili návrhy na posílení naší politiky vracení a readmisí. A je jasné, že podpora našich obyvatel vůči této politice, tak ta se sníží, jakmile naši obyvatelé budou mít dojem, že ti, kteří nemají právo na asyl, tak toto právo zneužívají a domáhají se ho i přesto všechno. Takže je třeba k tomu přistupovat z obou stran. A mm, poněvadž nestačí bojovat pouze proti příznakům krize, tak je třeba také posilit naši spolupráci se zeměmi původu a tranzitu, abychom řešili příčiny krize. A příčiny ty známe velice dobře. To je nestabilita, válka a chudoba v Libii, v Syrii, v Iráku a v celé Africe. A tady i zde je třeba také budovat eh, eh, mosty a je zde třeba více sdílené odpovědnosti a spolupráce s africkými partnery. Je třeba, aby za každou cenu členské státy zvýšily svoji rozvojovou pomoc. To je nezbytné. Potřebujeme 0,7 a mm, zítra příští rok. Mm, to ne, potřebujeme je teď. a obrana. Ukrajina, Sýrie, Severní Afrika, Střední východ. Eh, eh, naše sousedství je čím dál více nestabilní a křehké. Eh, a bylo by naivní si myslet, že Evropa může používat pouze soft power soft power nemůže být dlouhodobá udržitelná bez hard power, to znamená, potřebujeme integrovanou obranu. A tady jde také o naši důvěryhodnost, která je ve hře. Nejde o to, že bychom přes nás vybudovali evropskou armádu, to je starý evropský projekt, dlouhodobý projekt. Tady ani nejde o to, aby Evropská unie e, se stala nějakou protiváhou e, NATO. Ne, my nejsme konkurenti, ale partneři. Měli bychom e, pracovat ruku v ruce a e, rozumět si při tomto. Co potřebujeme v oblasti obrany, to je posílená spolupráce, tak jak to i ostatně stanoví Lisabonská smlouva. Jde o to, abychom e, více spolupracovali a abychom překonávali to, co nás zatím rozděluje. Dnes v Evropské unii více než 80 e, investic do zbrojních, e, zbrojních prostředků je z národních rozpočtů. Národní výdaje to jsou. Takže to není jenom z důvodu rozpočtových, ale i tady je třeba vybudovat více více eh, mostů i spolupracovat v průmyslu, zbrojním průmyslu, ve, ve veřejných zakázkách na zbrojní dodávky. A je třeba i budovat mosty směrem do budoucna, to znamená završit měnovou eh, ekonomickou unii s tím, že zachováme eh, integritu jednotného vnitřního trhu. Krize nám ukázala, že euro nás chrání a přinesla nám měnovou stabilitu. Bez eura bychom byli zažili velice nepříjemné chvilky. Eh, to znamená, že by se vzedmul národní egoismus ale ta, to, ta ochrana ze strany eura, to nám nespadlo jen tak z nebe. To je spojeno s naší důvěryhodností, protože jsme schopni přijímat politiky, které eh, směřují směrem ke stabilitě, k sociální tržní ekonomice, která je konkurenceschopná ve službách plné zaměstnanosti, sociálního pokroku a prosperity ku prospěchu občanů. A právě to je cíl návrhu této zprávy. Já chápu, že teď asi hm, anglický překlad funguje dobře. To je přesně eh, eh, návrh pěti předsedů, protože pan předseda Juncker eh, také se připojil k panu předsedovi Šulcovi v tomto a tato zpráva obsahuje takovou cestovní mapu, abychom završili měnovou hospodářskou unii. Je to cestovní mapa ambiciozní, ale i pragmatická. Některé iniciativy, které se tam navrhují, tak by bylo možné je okamžitě realizovat. První opatření by měla být zahájena již od 1. července 2015. Další si vyžádají tato zpráva navrhuje především jasný směr směřování, což je zásadní pro občany i hospodářské subjekty i pro důvěru v jednotnou měnu. První fáze, kdy jak si začneme se učit již praxí, tak to začíná teď a bude to až do července 2017 a budeme používat stávající nástroje, stávající smlouvy a tím budeme stimulovat konkurenceschopnost, konvergenci, zajistíme eh, zodpovědné rozpočty, završíme finanční unii a i posílíme demokratickou zodpovědnost hospodářské měnové unie fáze 2, to znamená završení této hospodářské měnové unie, to nám umožní aktivity, které budou širšího záběru, tak aby tento proces konvergence se stal závazným, abychom vytvořili skutečnou, skutečné evropské finance, finance eurozóny a vytvoříme prosperující stabilní rámec, který bude ku prospěchu všech států, ty, které, tedy těm, které přijali euro a bude atraktivní i pro ty ostatní postupně, inteligentně a s rozvahou to budeme budovat. Budeme budovat tedy finanční unii, hospodářskou unii, rozpočtovou unii, politickou unii a to není samoučelné, ale je to prostředek, jak reagovat na očekávání občanů a jak připravit Unii, pro, která bude připravena pro budoucí světové výzvy. Protože Evropa je více než jednotná měna, jednotný trh. Ne, to je ambiciozní, široký, e, obsáhlý projekt, který je pro občany, ale nejenom pro ně, je to i pro ostatní. Je to pro, e, teď přijdu do mateřštiny dnes v Nizozemsku. Jeden známý zpěvák zemřel, Till, a na konci bych chtěl ocitovat z toho, co řekl. Možná asi eh, to je nejznámější verš. Nevím, zdali eh, eh, toto tedy dobře postihne radu. Všichni patří e, tomuto světu a tento svět patří všem. Za EPP předám slovo panu Webrovi. Prezident, viceprezident. Pane předsedo, pane místo předsedo, milí představitelé Evropské rady, kolegyně, kolegové, chci se omezit na dva body, které se určitě ocitnou ve středu zájmu eh, při tom zasedání, o němž hovoříme. Za prvé eurozóna, naše měna a především Řecko. Evropská strana lidová si přeje, aby Řecko zůstalo členem eurozóny a EU. Víme, že se jedná o obtížná rozhodnutí a především i to, že Jean-Claude Juncker, eh, který v současné době údajně vyjednává, má naši plnou podporu. Chci rovněž zúraznit, že jsme už před pěti lety zažili hospodářskou finanční krizi a můžeme být hrdí i na to, jak se podařilo Portugalsku, Španělsku, eh, Kypru a Irsku eh, z této krize dostat. A pokračují nyní zdárně ve svém vývoji. Nyní naopak Řecko je stále ještě velkým otazníkem a doufejme, že se to podaří vyřešit. Zároveň chci vyjádřit určitou frustraci kolik času jsme promrhali. Celé měsíce se pouze hovořilo a nic se nedělalo, protože nová řecká vláda nebyla z to předložit konkrétní návrhy. Nyní konečně v pondělí se podařilo dostat text na které můžeme pracovat. A e, po prvních pěti měsících komunistické vlády si myslím stojí za to se podívat, e, čeho dosáhli, e, čím se zabývalo Ano, může se říkat, že převzali zemi na kolenou a že na ní pracují, aby se jí vedlo líp, ale um, tvrdí, že Tedy na konci loňského roku jsme měli lehký přebytek rozpočtový, nyní ten už neexistuje, ten se roztekl. Eh, měli jsme zcela lehoulinký růst na konci loňského roku a ještě v lednu se dalo hovořit o růstu. Nyní máme silnou recesi, silnou krizi, už nikdo v Řecku neinvestuje. Měli jsme banky, které si nevedly nejhůř. Nyní naopak z bank vybírají um, lidé peníze, vrhají se na banky, aby zachránili, co se dá. No a největší slib. To bylo, že konečně budou platit i ti bohatí. A podívejme se, zda k tomu došlo. E, Kora, která za posledních pár měsíců tu zemi zhuntovala. Vůbec se tak nestalo, to si řekněme otevřeně. Milí kolegové, tak to vypadá bilance prvních pěti měsíců Ciprasovi vlády. Přesto však my nepolevujeme ve vyjednávání. Mm, EPP eh, považuje kondicionalitu za zásadní protože Řecko se takto musí postavit k té eh, zhoubné spirále, po níž zatím klesá stále dolů. Ale my chceme se dohodnout a shodnout na programu, který bude naopak budovat, který nabídne Řecku určité výhledy, které jsou reálné. A já nyní chci zdůraznit, že je mm, balón na hřišti aténském v současné době, že oni se musí aktivně zasazovat o prosazení něčeho, a samotné podpisy pana Ciprase a pana se nám nestačí už na této etapě. Tak to tedy vypadá situace. A přesto přes všechno, přes tu frustraci eh, mnohých členů Evropské strany lidové, se vynasnažíme ze všech sil podpořit Řecko, podpořit účast Řecka v eurozóně, protože máme pocit, že jsme to dlužní. Řekům, řadovým řeckým obyvatelům, nikoli jejich vládě. Tisíce řeků demonstrují na aténských a jiných ulicích řeckých měst pro setrvání v eurozóně. A nyní ještě druhá věc, na níž bych se rád soustředil. Migrační tématika, o níž se už zde hovořilo. Potřebujeme i legální způsoby, jak se může dostat někdo, kdo naši podporu a ochranu potřebuje. Když hovoříme o rozmístěvání migrantů, tak to je v podstatě kvalitní návrh, který se nedá rozumným způsobem zamítnout. Um, Chceme tedy komisi podpořit, myslíme si, že by se státy opravdu mohly e, zvetit a že by mohly přijít s konkrétní e, pomocnou rukou pro syrské uprchlíky. Na druhé straně, když se uvědomíme, jak to vypadá statisticky a jak se zneužívá eh, této legální cesty. Například v loni dvě třetiny byly zamítnuty těchto uchazečů. Musíme zároveň si jasně říci, že eh, Evropa musí propracovat lepší ostrahu svých vnějších hranic. A i na těchto vnějších hranicích musíme mít někoho, kdo řekne, ty smíš, ale ty už ne Nesmí to vypadat tak, že máme například Srbsko jako kandidátskou zemi a najednou k nám ze Srbska proudí davy migrantů a my zároveň se Srbskem jednáme, jako by se nic nedělo. Musíme mít třetí státy, eh, jisté třetí státy. I Turecko by mělo zpátky přebírat neúspěšné uchazeče o azyl a doufám, že i e, komise bude intenzivně vést dialog s azijskými a africkými e, státy původy, aby už e, tyto toky skončily. Potřebujeme vyvážený návrh, čili pomocná ruka na straně jedné, ale vymezování se proti těm, kteří si to nezaslouží na druhé. Nemůžeme všechny házet do jednoho pytla, musíme bojovat se zneužíváním našeho důchodového systému. Děkuji. Za Alianci socialistů a demokratů má slovo pan Pitela. Děkuji vám, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji také lotyšskému předsednictví za odvedenou práci. Dnes bych upřímně rád hovořil o konečném výsledku vyjednávání o Řecku, ale místo toho stále ještě diskutujeme Zda to tak dopadne. V únoru se říkalo, že dohoda bude, v dubnu se uvádělo totež. V pondělí eh, se zdálo, že už nějaká dohoda bude. Já doufám a věřím, že tentokrát to vyjde, ale stále slyším kritické hlasy. Jsou to reprezentanti ať už z Evropské pravice nebo z Mezinárodního nového fondu a je mi líto, že kolegové jako kolega Weber, kterého si velice vážím, uvádí, že eh, řecká vláda musí přijít s dalším návrhem ještě dnes. Ano, na stole máme materiál, eh, především díky snaze eh, předsedy komise Junckera, je zapotřebí říci, že komise se chovala zodpovědně a vyváženě, ale pokud tu dohodu máme, tak na co máme ještě čekat? Na co budeme čekat? Já si nedokážu představit, jak by to bylo dál. To by bylo směšné, že kvůli nějakému eh, procentnímu bodu DPH eh, by se ohrozila budoucnost eurozóny a Evropy. Ehm, co to vlastně hrajeme za hru. Pokud někdo chce takto hrát, aby pokořil řecký národ, tak chceme říci, že to je chyba vlády a ehm, my tu máme e, ehm, Ciprasovou vládu, tak vlády se mění prostřednictvím hlasu voličů. Nejde o to, abychom diskutovali nebo odsuzovali eh, nějakou eh, vládu, protože eh, Spása řeckého eh, národa, nyní je spása také eurozóny. Eh, musíme eh, najít nějaké technické řešení, ale z těch technických diskuzí vidíme nebezpečí byrokratické Evropy, která nemá vizi ani ohledně imigrace. A já chci poděkovat panu místopředsedovi Timmermansovi, který hovořil tak rozhodně o rozdělování ale stejně to nevypadá na radě a to musím říci velice upřímně a také s velkým zármutkem. Na jedné straně jsou státy jako Itálie, které usilují o to, aby učinili všechno v jejich silách na záchranu lidských životů ve Středomoří. Na druhé straně například maďarská vláda, která jednostranně začne stavět plot na obranu proti imigrantům. A opravdu musím říci, že mi to působí velký zármutek, že je tu země jako právě Maďarsko, které samo trpělo za železnou oponou a nyní buduje nové zdi proti eh, imigrantům. Strategie Evropské komise byla a je správná částečně se zdá být přijímána. Jen částečně se zdá být přijímána. Těch 40 tisíc eh, imigrantů, kteří mají být eh, přijati vytvoření hotspotu, ano, ale to všechno nestačí. Já chápu, že to je diplomatická otázka, ale nemůžeme se zabývat lexikálními dvojznačnými výrazy. Některé státy jsou pro solidaritu, ale jsou proti povinným mechanismům. Co to má znamenat? Můžete mi vysvětlit, co tím chtějí říct? Že tu nemají být povinné mechanismy? Vysvětlete mi to konkrétně, co to má znamenat. A u takto obrovského důležitého tématu my se zabýváme lexikálním rozlišováním eh, slov, Anebo spíš se budeme zabývat podstatou věci a prokážeme, že jsme schopni vést Evropu. Pokud nepovedeme Evropu, tak to chci říct vládám, proč se tedy eh, děsíme a eh, proč se stěžujeme na populistické eh, směry, protože ty jsou právě způsobeny eh, takovýmto chováním. Pokud jeden stát se postaví proti druhému, tak je to, proti tomu, tak je to kvůli tomu, že tu není evropské rozhodování. Kdyby tu bylo rozhodování a když tu bude rozhodování na evropské úrovni, tak tyto věci skončí. A právě proto Evropský parlament má veškeré právo dát zaznít svému hlasu. Evropský parlament nehledě na určité menšiny, které respektují, ale nezdílím jejich stanoviska, i u tohoto tématu Evropský parlament vždy hovořil jasně a rozhodně a já je chci potvrdit prostřednictvím tohoto projevu. Děkuji. A nome del gruppo za reformisti europei alla parola konzervativce reformátory má slovo pan Kalal. Děkuji. Já chci poděkovat lotyšskému předsednictví za e, e, vaše nasazení té poslední zasedání. Ano, takže ať ten problém jako jakýkoliv, tak navrhovaná řešení vypadá, že to je více regulace, více Evropy a my jako EKR vedeme kampaň proti byrokracii, my chceme práci a mm, my chceme něco pro malé střední podniky a teď na samitu se bude hovořit o Řecku a mediterální krizi, ale to řešení nemůže být Eh, více tedy byrokracie, ale naopak. A potom řecká ekonomika. Tam je potřeba být trpělivý. Pokaždé, když hovoříme o eh, řecké krizi, tak my hm, tedy eh, navrhujeme tedy zase hm, nákladnější byrokratické řešení a ne bailout a bailet nebo restrukturalizace. A potom přijde další řecká krize a bude to totéž dokola. A až tedy, a dokdy, a kdy se skutečně dohodneme, kdy se sem vrátíme sem do tohoto sálu a opět o tom budeme diskutovat a jak dlouho to bude trvat, než tedy eurozóna mm, tedy mm, bude zažívat tuto válku mezi členskými státy a mm, nik, nikdo není upřímný vůči daňovým poplatníkům Šucka, a protože oni potřebují co? Od bohatých zemí do chudých zemí, no ale jak to dlouho bude trvat? Asi navždy. A řecká vláda musí také sehrát svoji roli a také se musí chovat přece zodpovědně, stejně jako řekli zde ostatní a nadešla chvíle, abychom tedy eh, zastavili takovou, dávat pouze tedy taková dočasná řešení, takové náplasti a bychom to vyřešili. Samozřejmě na to není snadné, eh, snadná odpověď. Ano, nemůžeme všechny mm, pojmout, nemůžeme mít do, eh, všechny v, v této skupině, ale my mm, musíme eh, pomoci tedy těm zoufalým lidem a komise se zaměřuje na důležité eh, otázky, jako, eh, jako tedy op, ty různí jako převaděči a podobně. Chce pomáhat těm státům, které jsou první na řadě, kterých se to týká, tato migrace a navrhuje ale jaké řešení kvóty, ale to je chyba, protože my místo solidarity máme co? Polaritu. My Máme eh, země, které nespolupracují a naopak se hádají, takže přece musíme opět nastolit ducha eh, spolupráce a eh, skutečně pomáhat těm zemím, od, ze kterých tyto lidé utíkají a kde trpí a pom, pomoci jim předtím, než nastoupí na, tu, na tuto cestu a než se dají do rukou převaděčů. Takže to je další takové dočasné řešení, další náplast. A pokud jde bezpečnost a obrana, ko, kooperace nebo koordinace, ano, ale ne žádné dolucování, přece to by měl být princip, který budeme respektovat. A i volby po volbách v jednotlivých zemích, tak eh, tam v podstatě voliči nám říkají to, co chceme my EKR, to znamená Evropa nemůže zůstat jaká je, musí se změnit, stejně jako chce David Cameron, ten také předkládá své návrhy reform, ale on, ne, nemůžeme to vidět pouze jako takový seznam toho, těch přání, co chce Británie. Ne, jde o skutečnou reformu EU a možná, že potom nakonec to bude eh, dobré pro nás, pro všechny v Evropské unii a budeme lépe řešit výzvy, které máme za našimi hranicemi na našich hranicích i uvnitř. Děkuji. Děkuji za Aude. Pan Prohovštat, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane eh, předsedající. Chci říct si především panu Zemramancovi, že jsem si myslel, že na konci budete zpívat, ale vy jste nespíval. Plně souhlasím ale s tím, co jste řekl ohledně imigrace a těch návrhů které jste předložil. Jediné, co bych chtěl poznamenat, že pak musíme být důslední. Když mm, to, co řeknete, je pravda, ale co vidíme například v Maďarsku, a hovořil o tom pan Pitela, to je skandál sám o sobě, protože to jde přesně proti aký komunitér. To jde eh, proti tomu postoji, tomu společnému postoji a solidárnímu postoji který jste hájil zde v Evropském parlamentu. Takže doufám, že na konci vašeho druhého příspěvku a v následující době, v následujících dnech, komise se jasně vysloví ohledně toho, že to, co dělá pan Orbán, je proti pravidlům Evropy. A to eh, bych chtěl slyšet. A můj druhý bod se týká Řecka. Myslím, že bychom se měli dohodnout nějakým způsobem. Nic jiného dělat nemůžeme. Jinou šanci nemáme, protože Grexit by bylo špatné řešení pro všechny. Bylo by to špatné pro řeky, protože první, co by se stalo, by byla devalvace a snížení eh, kupní síly o 30-40% a bylo by to špatné i pro Evropu, pro eurozónu také protože by to poukazovalo na to, že euro není stabilní měnou. Můžete do eura vstoupit nebo zase odejít, je to taková eh, takový spolek, eh, když máte dost peněz, tak do něj vstoupíte, když nemáte, tak zase odejdete. Musíme najít nějaké dlouhodobé eh, řešení. Hovoříme o 7 miliardách druhého balíčku. Nemluvíme o řešení pro Řecko. Teď hovořím o těchto sedmi miliardách z druhého balíčku. Všichni o tom píšou, že bychom měli diskutovat o celém balíčku v budoucnosti. Je naprosto nezbytné, abychom měli základní řešení pro Řecko, ale to, o čem my teď diskutujeme, to není to zásadní řešení pro Řecko, protože to musí obsahovat prvky, vážení kolegové. Za prvé, v Řecku musí skutečně musí eh, skoncovat se skorumpovaným systémem, musí reorganizovat veřejný eh, systém, musí se zabývat soukromým eh, trhem. Nejde o to, aby tamhle odebrali kus z zem, zemzdy nebo kus z penzí. Jde o jejich sociální systém, jde o jde o systémové reformy, kterých je zapotřebí. A za druhé potřebuje strukturované řešení ohledně dluhu eh, v Evropě. Já si myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby jsme eh, začali s tím záchranným fondem už před třemi roky. A teď se musíme potýkat s tímto vším, s takovými zeměmi, jako je Řecko. Já vím, že nedáme peníze eh, Řecku, ale proč jsme nezískali tyto peníze prostřednictvím toho záchranného fondu? Tak bychom měli pomoc pro všechny do budoucnosti. A nyní k této zprávě ohledně eh, ekonomické unie. Pane Timmermansi, já vím, že to není kompletní, například eh, ten záchranný fond tam není obsažen, ale je to dobrý základ, z nějž můžeme vycházet. A doufám, že tady v Evropském parlamentu budeme schopni tento postoj podpořit. A ještě vám něco musím říct, kolegové. A chci to říct i přímo panu Pitelovi a také panu Weberovi. Budeme hlasovat za čtyři hodiny, za pět hodin o zprávě paní Beres. Zpráva paní Beres, o které budeme hlasovat. A je tu nedostatek ambicí v tomto dokumentu. Co budeme dělat? Evropský parlament, který vždycky chtěl ekonomické řízení a zprávu, bude hlasovat o zprávě, kde se tím ani nezabýváme. Takže vás, já vás musím vyzvat, pane Webre, já vím, jak to funguje. Já vím, že ono se to bude snažit trochu zamést, že to je zpráva z vlastní iniciativy a tak. Já už jsem viděl lepší zprávy od paní Beres. Není to opravdu nejlepší zpráva, kterou kdy eh, napsala. A proto my budeme žádat, předtím, než se bude hlasovat, pane předsedo, aby tato zpráva byla poslana zpátky do výboru, protože je to totálně šílené a zbytečné a chci to říct i všem kolegům, samozřejmě EPP, teď začít hlasovat o zprávě, která už spadla ze stolu e, díky návrhům předsedy komise Junckera. Za skupinu GUE NGL má slovo pan Papadimulis. Τη Δευτέρα είδα ανακοινώσεις. V pondělí jsme četli prohlášení zprávy, které vyznívaly slibně. Sdělení Euroskupiny komise, které hovořili o dobrém základu pro summit, všichni tvrdili, že jsme už téměř před podepsáním smlouvy. A poté jsme se dozvěděli, že vše podkopává Mezinárodní měnový fond a některé konzervativní vlády, které sice v Evropě jsou v menšině, ale zdá se, že si vůbec nepřejí, aby ke smlouvě došlo, i když dosažení dohody s Řeckem je v evropském zájmu. Zdá se, že jsou mnozí, kteří se snaží řeky a Řecko ponižovat a nepřipustit dohodu. Spochybňují, zda bychom měli se držet určitých, pravidel, zda bychom měli respektovat názory řeckých občanů a demokratičnost řeckého státu. Názory, návrhy respektují řádnou zprávu veřejných prostředků, fungování státu, je tam boj s byrokracií a způsob, jak si poradit s předčasnými odchody do důchodu, kdy posíláme do důchodu čtyři občany ve věku 45 let. Celá desetiletí k tomu v Řecku docházelo, nikdo neřekl ani ně. Nyní mají možnost přispět k konstruktivnímu řešení, tak, abychom mohli opravdu vygumovat slovo Grexit z našeho slovníku a z této rozpravy. A zdá se, že to není tak jednoduché. My si zároveň přejeme, aby země znovu mohla nastoupit cestu růstu. Máme zde kolegy na protější straně této sněmovny, konzervativně laděné kolegy, kteří neustále prosazují přístup trojky, kde vidíme 30% snižování eh, platu a strojnásobení nezaměstnanosti, 35% pokles eh, hospodářství, ehm, pokles HDP. Ano, je pravda, že musíme dát do pořádku svůj rozpočet, ale zároveň to musí být něco, na čem můžeme budovat s obnoveným smyslem pro odpovědnost. Přišli jsme z návrhy a nyní MMF říká, že není spokojen s eh, těmi ekvivalentními efekty, s těmi dopady, protože jim nevyhovují určité parametry, máme milion nezaměstnaných a zároveň tento milion tedy nepobírá ani euro v dávkách a někdo namítá s nějakými byrokratickými argumenty. Jde nám přece o to, že se musíme shodnout na tom, že Řecko je připraveno dát se na tuto cestu, alespoň na základě podělního vyjednávání. Pane Timmermansi, stavějte na tom. MMF nemusí být orgánem, bankou, fondem, na, které, na který se upínáme. Řeci jsou ochotní spolupracovat. Řecký národ se nenechá takto ponižovat. Děkuji za zelené a Evropskou eh, svobodnou alianci pan Lamberce. Děkuji. Pane předsedo, ty ingredience řešení eh, řecké krize, ty jsou známé. Především jde o strukturální reformu, která umožní Řecku, aby se zmohlo a především tím myslím, že se má e, zavést sociálně spravedlivé zdanění, které bude ekonomicky efektivní a chrání životní prostředí. Jde o to zreformovat důchodový systém tak, aby byl finančně udržitelný při tom, že se budou drž- dodržovat práva těch nejslabších důchodců. Především jde o to snížit vojenské výdaje, které znamenají, že omlouvám se, že to říkám, ale eh, Řecko se stává vlastně šampionem eh, v NATO. Jde o to mít efektivní administrativní eh, správní, státní zprávu, bojovat proti klientelismu a řecká vláda, která byla zvolena v lednu, možná někdy příliš pozdě, někdy neobratně, ukazovala, eh, dokazovala, že je ochotná se k tomu zavázat, ale za druh- druhá věc je investovat. A víme všichni, že dnes investovat v Řecku to je mimo eh, možnosti eh, řecké ekonomiky. A já děkuji panu komisaři Timmermansovi, který nám ukázal, že komise je ochotná se tam angažovat takto. Já chci, aby i rada byla k tomuto vstřícná a abychom my v tomto plánu především se zaměřili na ty země, které sami nemají prostředky, jako Řecko. A za třetí, Jde o to, aby řecký dluh byl udržitelný. Řecký dluh byl neudržitelný v roce 2010. V roce 2012 po tom prvním plánu pomoci pořád ještě neudržitelný i po tom druhém plánu, po té druhé tranši. A i ty strukturální reformy, které byly vnuceny Řecku, ty ještě zhoršily situaci. A ti, kteří odmítli eh, res, eh, myšlenku restrukturalizace eh, řeckého dluhu, tak nyní vidí, že to bylo ekonomicky nekompetentní, úplně popřeli realitu a Mm, i, to znamená, asi byli vedeni nějakou ideologickou obsesí, to znamená, že eh, v podstatě eh, budou eh, platit pouze ti, kteří půjčovali si peníze a ne ti, kteří jim půjčovali, ale ty také nesou odpovědnost. A dnes se hovoří o restrukturalizaci dluhu a je třeba, abychom se skutečně k tomu zavázali, že tak bude. Albert Einstein říkal, že pošetilost spočívá v tom, že děláme a opakujeme a pořád opakujeme totež v naději, že ten výsledek snad bude jednou jiný. Já doufám, že že eh, mm, kromě této pošetilosti, že snad konečně během rady zavládne kolektivní inteligence. A já jsem si jistý, že někteří, v některých vládách, které jsou věřiteli i v centrální bance, si přejí selhání. Přejí si, aby Řecko vystoupilo z eurozóny. Já to vím. A já to taky slyším a osobně. Já, podle mě to je nezodpovědný postoj. Já zcela chápu, že to, že zde vznikají určité politické e, síly, které jaksi, e, e, jaksi které se oddělují od evropského projektu, tak jiné rozčilují, ale je nezodpovědné jít touto alternativou, protože to by znamenalo otevřít dveře a cestu těm, a takový jsou i tady v tomto parlamentu, mějí strach, kteří stigmatizují a kteří ještě přilévají olej do ohně. Děkuji. Děkuji za EFDD. Panu Talu. Um, Pane předsedo. Eh, v průběhu evropských voleb v loni se UKIPu přezývalo šílenci, když jsme hovořili o evropské armádě. A nyní právě pan Timmermans řekl, že um, Evropská armáda je dlouhodobým evropským projektem. Děkuji, pane Timmermansi, že jste před referendem toto vyjasnil. Pro mě je jasné, že tři priority Evropské rady vypadají. Jak si poradí EU s imigrací, e, kontroverzní TTIP a samozřejmě Řecko. No a e, migrace, opravdu eh, všechným, všem europoslancům včera docvakla, protože mnozí britští europoslanci se sem nemohli dostat z důvodu incidentu v Kale, když se eh, utečenci snažili eh, vniknout do vlaku, do um, lodí a musel být uzavřen tunel pro, pod kanálem La Manche. A to je pouze drobnost, protože máme stovky a tisíce půl půl milionu proudí směrem k Evropě prostřednictvím afrických zemí Středního východu. Ani nevíme, o koho jde. Říká se nám, že ISIS neužívá eh, tohoto chaosu, aby zároveň k nám dovážel ideologii a e, drogy a otázka tedy zní eh, ne zda, ale spíše kdy a jak. Azylová politika. Pane Timmermansi, já mám lepší řešení. Eh, odpovědí je australský styl, ocelové eh, prstence, které nikoho nepropustí a žádné jemné niance. TTIP, Podívejte se, jak jste se choval ve Štrasburku. Eh, Snažil jste se nám odebrat právo o ty typu diskutovat. Okrádáte evropské občany o možnost vyslechnout si legitimní debatu. TTIP je obrovský podvod, utrpí na tom zdravotnictví, eh, zemědělství, malí podnikatele, znevýhodňuje nespravedlným způsobem eh, multinacionální firmy, máme zde lobbysty, eh, to, kteří zde v Bruselu sedí jejich více zde v Bruselu než ve Washingtonu. A proto mě nepřekvapuje, že jak komise, tak velké politické skupiny v této sněmovně TTIP podporují. E, e, lidé mají z TTIPu obavy, co bude jeho plodem. Měli bychom být jednotní proti e, takovému to tajemnému domlouvání. Zároveň eh, cítím soucit eh, s řeckými občany, které EU okrádá. Eh, kolébka demokracie nyní na našich očích je ničena bruselskou centrálou. Je nám z toho špatně. Postavme se společně proti smlouvě TTIP a postavme se jednotně na stranu řeckých občanů. Per correttezza di informazione abychom měli správné informace, předseda Šulce rozhodl, že odloží hlasování a plenární zasedání, které je suverénní, se rozhodlo, že tedy ta diskuze, ta rozprava bude odložena, takže nebude zrušena diskuze za ENF paní Marine Le Pen. Myslím, že jste mě hledali v prvních řadách, ale demokracie eh, postupuje pomalu. Ano, eh, o pár stupínků už se eh, snížil, ale Evropský parlament, který tak má rád demokracie a respektování politických skupin, snad najde nějaké řešení, aby bylo skonconováno s tím, co vypadá jako diskriminace. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vyjednávání Evropské unie s Řeckem jsou tvrdé. Brusel nechce ustoupit, ukládá velice přísné úspory Řecku, snižování minimálních mest a penzí už nyní eh, ničí eh, hospodářství v Řecku i z finančního hlediska. A přesto žádáme eh, tímto smrtícím směrem mají eh, dluh, který je přes 80 HDP a stále musí nést Řecko tuto neudržitelnou tíži eh, dluhu, takže to je druho, eh, dlu, dluhové otroctví. Třeba, že já bych to ráda řekla, že došlo k patřičné regresi od začátku krize. krize. Je tu eh, kritická situace pro řecké banky, které jsou eh, křehké a také eh, riskují úpadek. My jsme hovořili o jednotném mechanismu záchrany bank, což mělo pomoci všem středatelům v Řecku. Tento text ukládá zadržení těchto prostředků, ale bylo, bylo ukryto Eh, před eh, voliči, to vlastně znamená v článku 6, znamenalo snížit proh, eh, práh o na kolik dva? Na 10 tisíc, na 5 tisíc nebo na 0 eur tento práh pro banky. Tento článek 6 znamená, že ta částka je tedy 100 tisíc eur a má dojít k periodickým kontrolám a analýzám a k tomu došlo, má dojít až 3. července 2020. Takže pokud nedojde k něčemu mimořádnému, eh, by se nemělo eh, na toto sáhnout dříve. To je opravdu tyranské a hloupé. Eh, jedná se o ničení důvěry střadatelů v bankovní systém. Víme, že to krize a Vidíme, že za eura eh, dochází ke konfiskaci bankovních vkladů eh, drobných středatelů. Je zapotřebí, abychom se zbavili eura a celého tohoto šílenství, abychom se vrátili k demokracii, aby každý národ měl svou národní měnu jako dříve. La parola. Slovo má pan Papadakis, nezařazený. Micro, please.